odpoledne. Poslední bod na našem pořadu jednání je ústní otázka, která se týká soustroví, soustroví Špicberky a jeho rybolovných zdrojů. Chtěla bych předat slovo panu Valesovi. Pět minut. Děkuji, pani převodničonce. No, Ubelevám, že nemá z námi paní komisarz. Děkuji, paní předsedající. Já, eh, je mi líto, že mezi námi není pan komisař, ale eh, jménem svým a jménem výboru pro rybolov jsem vděčen za to, že se v parlamentu může eh, odehrávat tato debata, co se týče právního stavu souostroví Špicberky a jeho rybolovných zdrojů. Moje otázka se týká vlastně nebezpečného problému, přidělení kvót na se černého a okouníky směrem do Ruska. V roce 1977 Norsko jednostranně prohlásilo Špicberky za ochranné pásmo rybolovu a tvrdí, že ustanovení o nediskriminaci podle smlouvy o Špicberkách se na toto pásmo nevztahují. To je důležité, ta nediskriminace. V roce 1977 tedy Norsko jednostranně prohlásilo Špicberky za ochranné pásmo rybolovu a tvrdí, že ustanovení o nediskriminaci podle smlouvy o Špicberkách se na toto pásmo nevztahují. V roce 2010 eh, podepsalo Norsko a Rusko v Murmansku Eh, smlouvu o vymezení Barencova moře a stanovení delimitační eh, linie, mormanské linie. Část vod spadajících do ochranného pásma rybolovu nyní leží na východ od této stanovené hranice. Norsko a Rusko spolupracují na, v rámci společné norsko-ruské komise na řízení rybích populací v Barencově moři nedávných letech toto vedlo k vyhrazení rybolovných příležitostí na úkor členských států. Je důležité, aby komise učinila ve vztahu k Norsku opatření, protože v případě, že EU nebude jednat, vyřeší Norsko všechny své záležitosti pouze dle vlastního uvážení. A nyní mám řadu otázek na komisi. Za prvé, domnívá se komise, že členské státy, které jsou smluvními stranami smlouvy o Špicberkách z roku 1920, požívají v ochraném pásmu rybolovu Špicberky stejná rybolovná práva? Druhá otázka, jaký je postoj komise, pokud jde o právní postavení oddílu nebo části ochraného pásma rybolovu Špicberky, které leží na východ od Murmanské linie. Je tento díl považován za mezinárodní vody za hranicí ruského pevninského šelfu nebo tvoří nyní součást výlučné ruské ekonomické zóny? Otázka 3. Jestliže rybáři z Evropské unie eh, pozbyli právo lovit v ochraném pásmu rybolovu Špicberky na východ od Murmanské linie, zváží komise uplatnění nároků na odškodnění? Za čtvrté, jaký je postoj komise, pokud jde o zákonnost toho, že Norsko přeneslo odpovědnost za část své výlučné ekonomické zóny v Barencově moři na Rusko. A moje pátá poslední otázka. Hodlá se komise zúčastnit v roce 2014 společné schůze Norsko-Ruské komise pro rybolov? anebo jiných takových schůzí, aby zamezila nesprávnému přidělení kvót na platíze černého a okouníky v Barencově moři? Děkuji. Grazie, la parola. Děkuji a nyní má slovo pan komisař Potočník. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci, Já přednesu odpověď jménem paní komisařky Damanaky, která se bohužel na dnešní zasedání nemohla dostavit. Nejprve bych chtěl poděkovat panu Valencovi za to, že poukázal na tuto velice důležitou otázku. Chtěl bych zdůraznit, že celá záležitost rybolovu eh, v této oblasti je velice citlivá. Týká se celé řady eh, citlivých otázek mezinárodního práva a kromě toho má také dopad na naše vztahy s Norskem, což historicky v současné době je eh, náš nejdůležitější partner v oblasti rybářství a ostatních záležitostech, které se týkají Arktidy. Evropská unie vždy zastávala názor, že členské státy EU, které jsou eh, signatáři smlouvy z roku 1920, mají požívat stejná práva přístupu jako jiní signatáři jiné strany této smlouvy. Pokud jde o opatření na řízení rybolovu, Eh, a to, co navrhuje Norsko týkající se špecperských eh, vod, to vždy zálež, závisí na eh, mm, regulace, která vychází z nediskriminace, vycházíme z vědeckých poznatků a zájmů všech stran. Pokud jde o vaši druhou, třetí a čtvrtou otázku, tak mohu říci, že Evropská unie zde nemá žádný eh, prozatím formulovaný postoj. Dopady, eh, pokud jde o murmanskou linii a rybolovné eh, zdroje v této oblasti, se teprve v různých odděleních komise zkoumají. A na závěr chci říci, že komise si není vědoma postupu, jimž by společný eh, výbor Norsko a Ruska fungoval. Jedná se o bilaterální dohodu, takže eh, tato není považována za mezinárodní rybolovný eh, režim. Komise se není vědoma žádného neoprávněného přisvojení kvot, pokud jde o se černého či okouníka a proto nemáme k této věci žádný eh, sformulovaný názor. Děkuji. Nyní řečníci jménem skupin. Nejprve paní Fraga Esteves. Já bych chtěla poděkovat panu Valencovi za tuto iniciativu která se týká rybolovných eh, práv v oblasti Špicberku. Je to již eh, dlouho známá záležitost a chci se zeptat komise, eh, zda nedávná vyjednávání o přehodnocení rybolovné smlouvy s Norskem se snažili dosáhnout nějakých kompenzací za účelem zlepšení rybolovných zdrojů a to tak, eh, aby nemohlo, eh, aby Norsko neohrožovalo naše kvóty, pokud jde o rybolov eh, tresky. Jedná se o zásadní otázku, protože Přestože došlo ke zlepšení situace, jsou tady určitá rybolovná práva, která jsou pro některé flotily velice důležité. Dotýká se to některých členských e, států a tak se chci zeptat, e, zda souhlasíte s interpretací Norska, pokud jde o pařížskou smlouvu a že tedy tyto oblasti spadají pod mezinárodní právo. Já se chci zeptat, e, jakým způsobem chcete eh, vyjednávat eh, s Norskem a také se chci zeptat, zda komise diskutovala s členskými státy dopředu a zda máte mandát pro to, abyste mohli vůbec podobná vyjednávání vést. Chci připomenout, eh, že Norsko vychází ve svém postoji z toho, že Evropská komise není signatářem pařížské smlouvy, a tudíž by neměla mít možnost vyjednávat bilaterálně o kvótách. Chci tedy požádat komisi, aby na všechny mé dotazy odpověděla, protože eh, prozatím záležitosti týkající se vyjednávání s Norskem nejsou vůbec jasné. Děkuji. Grazie, Děkuji. A nyní má slovo pan Gallagher za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Děkuji kolegyni za to, že vznesla tuto otázku. Norsko podporuje Evropskou unii procesu získání statusu pozorovatele v Arktické radě a probíhá významná eh, vědecká spolupráce v oblasti Špicberku, zvláště co se týče výzkumu změny klimatu a životního prostředí. Já jsem měl možnost eh, ji sám vidět, když jsem tam loni byl. A rybolovné zdroje tam jsou přístupnější v této oblasti. Otázka rybolovných práv eh, jsou blízko Špicberg je důležitá a je důležité také vysvětlit tu právní situaci a eh, to vysvětlení musí poskytnout norská vláda, musí zajistit nediskriminační zacházení eh, evropských členských států. Jsou ostroví Špicberky a nyní je vhodná doba k debatě na toto téma. Norská vláda, vedená eh, premiérem Salbarkem, je odhodlána spolupracovat s Evropskou unii a naznačila, že se chystá dále posílit Eh, své vztahy s, Norska, eh, s Evropskou unii. Norsko a EU úspěšně spolupracují na společném řízení eh, rybolovných zdrojů v Severním Atlantiku. Znovu děkuji kolegu Valencovi za to, že nám poskytl tuto příležitost a děkuji také panu komisaři, že za kolegyni odpověděl. Děkuji. Grazie per il gruppo Ver. Děkuji za zelené paní Levin dvě minuty. Děkuji, paní předsedající, vážený pane komisaři. V září 2012 uh, eh, arktický let eh, byl na svém nejmenším objemu, eh, co kdy zaznamenali satelity. To je tedy od roku 1981 do roku 2010. Let představuje eh, největší eh, tedy pokryv eh, povrchu v oblasti souostroví Špicberky. Když se podíváte, Eh, na internet, tak uvidíte, jak rychle ledu obývá a jak eh, mnohem více tedy je vodních cest, které jsou vhodné pro rybolov i dopravu eh, produktů. To vzbuzuje zájem různých stran. Co se týče různých interpretací smlouvy o, o Špicberky z roku 1920, nejsem ani překvapena, že někteří kolegové zde vznesli tuto otázku a rozproudili debatu. Mně nejde o rybolovná práva, ale o e, záchranu e, tamní čisté e, přírody vody pod příkrovem ledu nebyly přístupné po celá staletí a je v našem zájmu chránit tyto citlivé ekosystémy. Norsko, jak už to tak často bývá, má v této situaci zvláštní úlohu. Tento týden probíhá v Gronsku Eh, schůze pěti arktických národů. Tady Kanada, Dánsko a USA se snaží přesvědčit Rusko a Norsku eh, k, eh, ke schválení moratoria na rybolovu. Norsko moc nemá zájem. Mě to velmi překvapuje. Já respektuji norskou rybolovnou politiku, je to naše sousední země, já jsem ze Švédska ale jestli Norsko tvrdí, že eh, se snaží chránit rybolov eh, v oblasti soustroví Špicberg a má to brát Evropská unie eh, zájem vážně, navrhuji, aby Norsko také podepsalo moratorium na rybolov, tak jak je mu to navrhováno, a aby se zase nepřipustilo, jak už to tak často v minulosti bylo k Rusku, aby se nepřipojilo. Grazie, ono... Děkuji. Eh, paní Patrao má slovo. Vážená paní předsedkyně, pane komisaři, legální statut a přístup do této oblasti souvisí s tím, že Norsko zde vyhlásilo svoje rybolovnou zónu. Eh, dochází k vymezení části Barencova moře. A to je záležitost, která je nesmírně složitá a vyžaduje vystoupení Evropské unie, aby Evropská unie obhájila legitimní zájmy členských států. Jde o rozdělení také kvot z hlediska rybolovných práv. A toto rozdělení rybolovných práv probíhá v neprospěch eh, zájmů členských států. Jsou zde eh, výhody pro třetí státy, které mají rybolovné eh, zdroje a rybolovné kvóty, které jsou vyšší. To je situace, která ohrozuje stabilitu a také konkurenceschopnost rybolovu v Evropské unii. Dochází také k porušování soutěže. Tváří tvář k složitosti této situace je naléhavé, aby komise zaujala proaktivní stanovisko a využila přiměřené prostředky na to, aby se vyřešila tato situace. Komise nemůže uplatňovat dvojí metr. To znamená, nemůže být velmi zdrženlivá eh, z hlediska interní záležitostí a velice permisivní z hlediska třetích stran. Je nutné, aby komise zde sladila tyto zájmy, aby lépe eh, obhajovala spravedlnost z hlediska přístupu k těmto rybolovným zdrojům. A to je první fáze. Dále je nutné, aby komise se také účastnila eh, norsko-ruské komise, tak aby zmapovala situaci, postupovala v zájmu, eh, legitimních zájmů evropské flotily. Děkuji. Nikdo se nehlásí do Catch takže znova dávám slovo panu komisaři. Thank you. Děkuji. Vážení poslanci, mohu jenom zopakovat, že si jsme vědomi mormanské eh, smlouvy, kterou uzavřeli v roce 2010 eh, Norsko a Rusko, eh, která se týká sporného vymezení mořské oblasti v Barencovém moři. Nicméně může to být výhodné pro vyřešení citlivých problémů v této oblasti. Komise teď prověřuje, zda tato linie bude mít negativní dopad na flotilu Evropské unie v této oblasti a zda Nějakým způsobem je toto spochybnitelné podle platného mezinárodního práva, zejména pokud jde o ustanovení úmluvy eh, OSN o právu eh, eh, na moři. Pokud jde o kvóty, tak nejsme si vědomi žádného neoprávněného přisvojení těch kvót, které se týkají platíce černého a okouníka. Nemáme k tomu tedy žádný názor. Pokud jde o dotazy, které zde položila paní Fraga STVS, tak eh, mohu říci, že se jedná o otázky nesmírně podrobně formulované a eh, bylo by pro mě eh, teď v podstatě nemožné, abych na ně odpověděl, nicméně pro, předám je všechny paní komisařce, která jistě zareaguje. A na závěr chci ještě upozornit na prohlášení, s nímž vystoupila vaše kolegyně ze strany zelených. Myslím si, že péče o udržitelnost v Arktidě je zásadní záležitostí a nesmíme ji podceňovat z žádného hlediska, ať už jde o klimatické změny či e, jiná hlediska. Já jsem byl na Špicperkách před několika lety jako komisař pro vědu. My tam máme nejservernější e, vědeckou e, základnu, kde působí celá řada mezinárodních vědců a výzkumníků. Je to nesmírně krásná oblast a je velice důležité, abychom ji chránili. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. To uzavírá tuto mm, diskuzi. Další zasedání proběhne zítra 27 února, začínáme o půl deváté ráno a program jednání zítřejšího plenárního zasedání